Buon pomeriggio a tutti, iniziamo. Ano, začneme prosím, dobré odpoledne. Nejprve důležitá informace. Ve výboru se bude hlasovat zítra, 25. A my jsme se rozhodli, že Zítra odpoledne budeme tím pádem začínat už ve 14 hodin. Takže ti, kteří jsou členové obou výborů, našeho i výboru SUR, se budou moci tedy dostavit do obou a budou se moci podílet na hlasování a tím pádem tedy zítra odpoledne začínáme už ve 14 hodin, pokud jde tedy o tu zprávu bez, des, desovou zprávu. Dostali jste v podstatě od sekretariátu už minulý týden k tomu podklady, připomínám, čili tím pádem můžeme schválit i pořad jednání. Má někdo nějaké námitky? Pokud jde o tlumočení, probíhá ve všech jazycích. Bod 2. Schválení zápisů ze schůzí konaných 28. března a 4. dubna. Pokud nikdo nemá připomínky, a nebude je mít ani do konce tedy našeho dnešního jednání. Můžeme pokládat zápis za schválený. Jinak jednání probíhá v přímém webstreamovém přenosu. A teď bod čtyři mandát eh, ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu. Pan Luis Manuel Capula Santos má tyto věci na starosti. Máte všichni své hlasovací karty, všichni jsou připraveni k hlasování. Takže, Luisi, vystoupení nebude. Al voto. Takže můžeme rovnou hlasovat. Půjde o mandát týkající se třístranných rozhovorů pro rozpočet na rok 2012. Máme tady 22 pozměňovacích návrhů. U některých z nich jde v podstatě jenom o prodloužení nebo rozšíření pilotních projektů a přejdeme tedy rovnou k hlasování. Jste všichni připraveni? Dobrá. Připraveni můžeme tedy začít. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Všichni jste připraveni? Ještě ne? Ještě chybělo hlasování zpravodaje, bez toho by to nešlo, takže hlasování uzavřeno. Musíme teď počkat. Dobrá. Takže teď zavíráme hlasování. Dvojka. Zahajuji hlasování. Hlasování uzavřeno. Přijato. Trojka. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Teď šestka. Zahajuji hlasování. Ne, ne, ne, skutečně šestka, protože čtyřka a pětka tím pádem už nejsou podstatné. Ano, máte pravdu, máte pravdu. Vzhledem k tomu, že jsme zamítli trojku, budeme teď hlasovat o čtyřce. Čili uzavírám hlasování ke čtyřce, zamítnuto také. A nyní budeme hlasovat. Ano, prosím. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Poznací návrh číslo 5 má za cíl vypustit všechny příklady sektoru, které čelí problémům, jako je například sektor olivového oleje, protože jsou i jiná odvětví, která mají problémy. A není místo, abychom eh, to vypustili, ten text což byl můj původní návrh, eh, místo, abychom vypustili sektor olivového oleje, možná by bylo dobré dát příklady, uvést příklady eh, vícero sektorů, které čelí potížím. Takže navrhuji, abychom vzali příklad olivového oleje a a přidali ještě vepřové maso, tak abychom tady měli dva příklady z Evropy odvětví zasažených problémy. Děkuji. Ano, děkuji. Hlasování o pětce. Zahajuji hlasování. Teď je uzavřeno. Přijato. Tak, šestka. Zahajuji hlasování. Uzavřeno. Přijato. A teď máme sedmičku. Zahajuji hlasování. Uzavřeno hlasování. Zamítnuto. Osmička. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 8. Nyní uzavírám hlasování k osmičce. Přijato. Devítka. Zahajuji hlasování. Uzavírám je. Přijato. Desítka. Uzavírám hlasování. Přijato. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní můžeme přejít k třináctce. Zahajuji hlasování. Nyní ho uzavírám. Přijato čtrnáctka. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Patnáctka. Zahajuji hlasování. Teď uzavírám hlasování. Zamítnuto. Šestnáctka. Zahajuji hlasování. Všichni už hlasovali. Můžeme uzavřít hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctka. Zahajuji hlasování. Nyní je uzavřeno. Zamítnuto. Zahajuji hlasování k 18. Uzavřeno hlasování. Zamítnuto. Devatenáctka, zahajuji hlasování. Uzavírám je. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Nyní ho uzavírám. Dvacítka zamítnuta. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Nyní ho uzavírám. Přijato. A nyní 22. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Konečné hlasování k tomuto návrhu. Všichni hlasovali. Výborně přijato a gratulujeme zpravodaji. Takže teď můžeme přejít k bodu číslo 5. Ještě než přejdeme k bodu 5, máme ještě jedno hlasování. Ne, je to k bodu 5? Nemůžeme skutečně přejít k bodu 5, říká pan předseda. Takže dohoda mezi EU a Švýcarskem o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Čaba Sandor Tabaždy, to je náš zpravodaj. Takže můžeme přistoupit k hlasování, pokud jde o dohodu mezi EU a Švýcarskem o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Pan Tabaždy už eh, zaslal tedy toto znění výboru INTA. Můžeme přistoupit k hlasování, bude to jednotné hlasování. Hlasování uzavřeno, je přijato. Je to tak v pořádku? Ano, jednomyslně to je vynikající výsledek. Pan Čaba přeje si vzít slovo? Ne, můžeme tedy pokračovat. Stejný postup, pokud je o bod číslo 6. A Švortová zpráva. Týká se to dohody mezi EU a Norskem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty. Dostali jsme tedy tento dokument do parlamentu pro přijetí. Zahajuji hlasování. Všichni už hlasovali, prosím. Uzavírám hlasování. Přijato. Takže téměř jednomyslné. Velmi vysoká většina. A teď se dostáváme k bodu 7 zdraví včely medonosné a problémy odvětví včelařství. Pan Čaba Šándor Tabaždy. Výměna názorů s odborníkem, kterého mezi námi vítám. Pan Neumann. Takže pana Neumana vítáme mezi námi eh, na naší výměně názorů. Vítáme ho na půdě našeho výboru. Jedná se o projekt Kolos. Jde o to zjistit, jaké jsou příčiny eh, právě odumírání včel, ať už se jedná o jednotlivce, anebo ať už se tedy jedná o včelstva jako taková a dám tedy slovo panu Neumannovi na 10 minut. Kedves kollégák, az méhegészségügy... Dámy a pánové, pokud je o zdraví včel, naším uh, úkolem je, aby parlament reagoval na detailní sdělení Evropské komise z loňského prosince a Evropská rada v dubnu tohoto roku rovněž vydala sdělení v této věci. Já jsem si jist, že se kolegové vzpomenou, že ještě předtím, loni v listopadu, parlament přijal usnesení v této věci. Pan De Castro to, to předložil tady jménem našeho výboru. Pokud je o zdraví včely medonosné a širší souvislosti, komise i rada ve svých sděleních hovoří také o dramatické situaci eh, v oblasti včelařství v Evropě, protože ve včelařství dochází ke ztrátám včelstev eh, nevydaného rozsahu. Můžeme hovořit tedy o eh, masovém úhynu včelstev v Evropě a na to zatím nemáme žádnou odezvu, nemáme na to žádný protilek. 1,5 milionu lidí se živí včelařstvím. Většina z nich žije ve venkovských oblastech a já bych rád upozornil na skutečnost, že včelařství je důležité jednak kvůli včelám samotným, ale především proto, že včely jsou eh, opilovači. Skutečně je třeba je včelstva pokládat za environmentální statek. A vzhledem k tomu, že hovoříme o takovém, takovémto statku a o službě, kterou včely poskytují ve formě opilování, myslím si, že třeba tedy toto náležitě uznat a zohlednit na evropské úrovni a musíme se zabývat otázkou zdraví včelstev, včely medonosné. Včelařství je tady zahrno, je třeba zahrnout mezi odvětví chovu hospodářských zvířat. 90% včelařů v Evropě eh, jsou zájmoví včelaři, nikoli profesionálové. Je tady ještě jedna příznačná charakteristika tohoto sektoru z hlediska zdraví zvířat, že totiž nestačí chránit jednotlivé včely, ale musíme se zabývat celým včelstvem. Celé včelstvo je třeba chránit. To je totiž jediná cesta, jak zaručit účinnou ochranu za okolnosti, které nastaly. Vede se diskuse o hlavních příčinách tohoto problému. Já vám mohu tyto příčiny stručně projít, tyto udávané příčiny. Jednak existuje několik parazitů, eh, roztočů, eh, varoáza a pak ještě jeden, které napadají, kteří napadají včelstva My se můžeme pokoušet proti něm bojovat. Dále existuje deset produktů, které pomáhají v boji proti varoáze. Jedním z nejdůležitějších úkolů tedy by byl řádný vědecký výzkum. Potřebujeme nové eh, veterinární léky, tak abychom dokázali potírat varoázu a také E, roztočeno sema. A kromě těchto parazitů musíme také řešit otázku život, e, klimatických e, změn a také intenzivní zemědělské činnosti, což obojí má dopad na včelstva a vyústilo ve výraznou ztrátu biorozmanitosti a také ve výrazné zmenšení opilovacích ploch v Evropě. Já Jsem si jist, že bychom se o tom mohli bavit Eh, ale řekl bych, že i pesticidy hrají svoji roli. A tady jde opět o úkol příslušející evropské úrovni, protože vlastně žádná z evropských institucí zatím eh, nepodnikla žádnou hlubší analýzu toxických dopadů látek obsažených v pesticidech, eh, tady účinných látek v pesticidech tady opět tady potřebujeme další vědecký výzkum ohledně těchto eh, látek obsažených v pesticidech a jejich toxického účinku. Měli bychom se pokoušet tyto látky nahradit jinými látkami, tak aby pesticidy nestratily na účinnosti, ale neměly tak negativní dopad na zdraví včel. Eh, protože naše zemědělství je takové formy, že se nemůžeme obejít bez pesticidů, musíme tedy i nadále používat, ale volit ty vhodné, které zohledňují zdraví včel. A pokud je o sektor včelařství, je třeba také provádět osvětu a proškolovat včelaře, protože, jak jsem říkal, 90% včelařů jsou zájmoví včelaři a míra jejich vzdělávání není dostatečná v řadě členských států zejména v otázkách zdraví zvířat. Mohu dát příklad z Maďarska, kde v rámci našeho veterinárního systému existují odborníci, kteří se specializují na zdraví včel, ale jsou jiné země, kde eh, veterináři nemají aktuální poznatky z oblasti zdraví včel. A to znamená, že potřebujeme něco vykonat na evropské úrovni, abychom situaci napravili. A ještě jedna věc, které bych se rád dotkl. Podíváme-li se na budoucnost společné zemědělské politiky, bude třeba se daleko více zabývat problematikou zdraví včel. Tuto problematiku je totiž možné řešit právě na evropské úrovni. Vyplývá to z povahy včelařství samotného. Takže samozřejmě můžeme hovořit o jednotlivých zemích, jednotlivých regionech, v rámci jednotlivých zemích, ale vzhledem eh, k povaze eh, včel a včelstev eh, se choroba, která vypukne v jednom regionu, rozšíří dále. Proto potřebujeme celoevropský přístup k řešení problému ve včelařství. A já jsem navrhl, abychom pozvali pana profesora Neumana eh, se svolením paní Lulingové. Pan profesor Neumann eh, vede síť Kolos. Eh, tyto problémy totiž nevznikají jen kvůli těm dvěma parazitům, které jsem zmiňoval, ale také proto, že nemáme dostatečně spolehlivé údaje. Je tady třeba se zabývat tím, zda vůbec i něco tak základního, jako je počet včelých úlů v Evropě, eh, je opravdu eh, průkazné číslo. Takže potřebujeme spolehlivé údaje, potřebujeme nějaký monitorovací systém, tam potřebujeme zavést. A pokud je o zemědělskou podporu, podporu životního prostředí v rámci druhého pilíře do budoucna, v souvislosti s reformou SZP musíme řešit biorozmanitost a opilované oblasti a musíme se zamýšlet nad tím, jak vynaložit evropské prostředky na výzkum a marketing veterinárních léčiv. Ještě bych se vrátil ke sdělení komise a rady. Ehm, obě zelení velice dobře nastěňují problém a problémy, které třeba řešit a myslím si, že my v parlamentu bychom neměli usilovat o pouhý výčet problémů eh, v tomto odvětví. Měli bychom se zaměřit na hmatatelná řešení, eh, protože, jak jsem řekl, jde o zdraví eh, včel, o celou řadu vážných problémů, které s tím souvisí a které souvisejí se včelařstvím obecně. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Tabaži. A nyní dáme slovo našemu odborníkovi, panu Petru Neumannovi, který bude mít 10 minut na svoji prezentaci. Prosím. Děkuji mnohokrát za pozvání. Pro mě je potěšením tady být mezi vámi a chtěl bych také pokázat na to, že včely jsou skutečně uhelným kamenem fungování celého evropského ekosystému. Jsou vlastně klíčem k zachování biologické rozmanitosti a také jsou důležité pro výživu člověka, protože veliká část potravin vlastně závisí na opilování. Eh, tak já jsem připravil tady takový obrázek, který zatím nevidíte. Je to obrázek vlastně eh, uhynulé kolonie. Eh, teď to můžete tedy vidět na eh, obrazovkách a Takto vypadají vlastně uhynulá včelstva v severní, na severní polokouli. Je jich stále více. A je tady otázka, proč dochází k tomuto úhynu. Tady vidíte celou řadu faktorů, eh, které jsou důležité pro zdraví včel. Je to vlastně výživa, pesticidy, eh, různé patogeny, dále eh, problematika vlastně eh, zátěže nebo stresu pro včely a to všechno může vést k úhynu včelstev. Eh, včely mohou také eh, vlastně být ovlivňovány eh, dalšími eh, faktory, jako je třeba parazit eh, varoa a podobně. Kromě toho pak tady je také interakce mezi skupinami škůdců. Pesticidy mohou oslabit včely, to znamená, že jsou potom náchylnější různým, vůči různým chorobám. Je tedy v podstatě celá řada takovýchto faktorů interakce, které jsou nevyhnutelné protože v podstatě všechny části Evropy jsou dnes zamořeny parazitem varoa. Zatím také jsou určité faktory, kterým ještě, dostatek, eh, kterým ještě dostatečně nerozumíme. Je to například vystavení různým patogenním činitelům. Kromě toho také máme nedostatečné znalosti i o zavedených patogenních eh, organismech, protože eh, vlastně organismus včel je odlišný od organismu jiných živočichů a eh, často také výzkum v oblasti včel je nedostatečně financován a v důsledku toho opravdu o některých škůdcích nemáme dostatečné informace. Je tedy důležité propojovat vlastně informace do sítí a poznatky do sítí. V Evropě samozřejmě eh, se eh, to souvisí eh, vlastně i s už strukturou nákladů. Tady vidíte zřízení projektu Kolos, který má v současnosti 269 členů z 55 zemí. A je to poměrně náročný úkol pro mě. Já tady mám na starosti řízení této sítě. Máme v Evropě poměrně dobré pokrytí. Vidíte, že i v Americe, v Asii, v Africe mám také řadu kolegů, kteří mi pomáhají s řízením této sítě. Máme několik pracovních skupin, přičemž každá pracovní skupina se zabývá různými otázkami zdraví včel. Tady vidíte naše cíle. Jednak chceme vytvářet normy pro sledování a výzkum o úhynech, protože v oblasti výzkumu se zatím toho malik, tolik nedělá. Dále chceme identifikovat eh, důležité faktory a mechanismy. Za třetí chceme vysvětlovat a předcházet eh, úhynům včelstev. A za čtvrté chceme rozvíjet naléhavá opatření a opatření pro udržitelné řízení. Máme také různé nástroje nástroje. Jedním z hlavních nástrojů je takový standardizovaný formulář, který nám pomáhá provádět hodnocení a získávat srovnatelné informace o úhynu včelstev. Za tímto účelem také máme dobré propojení na program eh, OSN pro životní prostředí. A Eh, toto monitorování provádíme v 30 zemích, včetně eh, Spojených států amerických a Číny. A to je, myslíme, velký úspěch, že se nám podaří nebo daří toto koordinovat eh, celosvětově. Pak máme takzvanou bíbuk či včelí knihu, kde v podstatě snažíme se schrnout takové standardní metody pro včelařství. Jsou to vlastně různé nástroje třeba pro uchovávání včelstev a podobně ve spolupráci s rám, sedmým rámcovým programem. Máme eh, dva programy, to je projekt BDOC, eh, včely v Evropě a úhyn eh, čelstech, který se zabývá patologiemi včel. A druhý projekt se jmenuje STEP, tedy stav a tendence u evropských opilovačů, eh, kde se zabýváme vlastně i otázkou ehm, propojení s dalšími ehm, opilujícími hmyzem, jako jsou třeba čmeláci. Samozřejmě eh, problém je, eh, že často nemáme dostatečné dlouhodobé financování a zdá se, že opravdu nějaké krátkodobé prostředky nemohou nahradit prostě dlouho trvající nedostatečnou podporu výzkumu v oblasti včelařství, takže nemůžeme za pár let vlastně dosáhnout něčeho, co se nepodařilo udělat za posledních 20 let, kdy na to nebyly finance. Je tedy třeba skutečně najít udržitelné financování pro výzkum ve včelařství. To jsou takové velké úkoly pro včelařství. Všude eh, v EU včelařství eh, vlastně eh, klesá od roku 85, klesá počet včelstev. Také kvůli škůdcům vlastně včelařství už není tak přitažlivé. Eh, byl tady uveden příklad Maďarska a ten parazit varoa je skutečně největším škůdcem a jak jsem říkal, celá Evropa je tímto škůdcem zamořena. Eh, samozřejmě včelaři se snaží s nimi bojovat, ale pokud se jim to nepodaří a dostane se tam ta nákaza, tak to včelstvo prostě do dvou, tří let uhyne. A nám se stále ještě nedaří nalézt nějaké udržitelné řešení. Je poměrně šokující, jak málo o tomto škůdci víme. Dochází tedy k úhynům včelstev a e, kromě toho stále dochází k určitému dovozu z mimo evropských zemí. A já prostě nechápu, proč je legální dovoz z Austrálie, e, kde je velice rozšířen lesknáček úloví, a je to věc, která působí velké znepokojení mě i kolegům. Nechápeme, jak je toto možné. Dále máme nedostatečné znalosti eh, zdraví včel, nedostatečné vzdělání eh, dotčených stran, protože často je, existuje eh, nedostatečná informovanost. Navíc řada amatérských včelařů v podstatě zajišťují eh, to opilování a v podstatě jejich práci se nedostává žádného eh, uznání. Dalším úkolem pro nás je to, že skutečně v Evropě existují velké rozdíly ve vzdělanosti, ve strukturách, v kontrole jakosti eh, a teď se tedy dostávám k tomu, jaké jsou relevantní zúčastněné strany. Tady vidíte protestující včelaře ve Francii. Samozřejmě včelaři jsou důležitou stranou, ale vedle toho také lidé, kteří se věnují výzkumu, veterináře, máme tady celé to včelařské odvětví. A každé udržitelné řešení samozřejmě musí být koordinováno i s průmyslem. Pak tady máme vlády a tvůrce politik a e, veřejnost v širokém slova smyslu, eh, která samozřejmě je také zde důležitá. Jaká jsou řešení? Jednak je eh, důležité zlepšit osvětu a vzdělání zúčastněných stran. Za druhé je třeba eh, zvýšit nebo více uznávat vlastně službu, to, to službu opilování jako takový veřejně prospěšný statek. Za třetí je třeba zajistit koordinovaný přístup, který zapojí všechny zúčastněné strany, tak aby se podařilo najít udržitelná řešení. Za čtvrté, potřebné nástroje, které potřebujeme. Méně dovozu včel do EU, dále potřebujeme zapojení do sítě, to znamená potřebujeme kolos, a byl jsem skutečně potěšen, když jsem si vyslechl, že nyní vznikla referenční laboratoř a jsem si jist, že se nám podaří vlastně úzce spolupracovat s touto referenční Eh, laboratoří, tak abychom skutečně nedělali některou práci dvakrát a tím zlepšíme vlastně i efektivitu našich výdajů. Dále je třeba tedy zlepšit eh, vzdělávání těch zúčastněných stran a v neposledním řadě je třeba provádět dlouhodobý výzkum v oblasti eh, včelařství. Například se musíme dlouhodobě zabývat tím roztočem varoa, abychom zjistili vlastně příčiny a možnosti řešení. A EU samozřejmě tady bude sehrávat důležitou úlohu při hledání řešení. Také potřebujeme dlouhodobou podporu ze strany EU a uvolnění více finančních prostředků, tak abychom mohli skutečně řešit tyto úkoly, které před námi ve včelařství stojí. Chtěl bych poděkovat také vlastně programu KOST a sedmému rámcovému programu, které nám pomohou vytvářet určité projekty. Chtěl bych také vlastně poděkovat členům akce KOST za podporu a v neposlední řadě děkuji také vám za hlaskavou pozornost, kterou jste mi věnovali. Grazie, profesor Peter Newman. Adesso iniziamo... No, děkuji mnohokrát, pane Newmane, a teď budeme diskutovat. Kdo žádá o slovo? Pan Tarabela a potom James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vyslechl slovo odborníka s velkým zájmem, protože je to skutečně problém, který se stále vrací, o kterém jsme již hovořili dlouho. Zabýváme se budoucí podobou společné zemědělské politiky a určitě je třeba dobře vymezit problém. A když slyším odborníka, vidím, že od roku 85 eh, v podstatě už dochází k úhynu včelstev, že už Albert Einstein říkal, že až tady nebudou včely, takže za chviličku už tady přestanou na Zemi existovat i lidé. Samozřejmě je obtížné dosáhnout objektivity a zjistit, odkud skutečně pochází to zlo, kořen toho zla, protože někde se říká, že se to musí nějakým způsobem všechno propočítat navzájem, které tedy proměny na tom největší či jiný podíl. A tak do pěti, deseti let v podstatě budeme tedy v situaci, kdy neustále se mezi sebou protínají eh, názory více či méně vědecky podložené. Já tedy nejsem odborník, slyším, že Varova je skutečně tedy nepřítel a nejsme schopni se ho zbavit. Možná, že tedy na to by se to úsilí mělo zaměřit. Pak se říká, že pesticidy mohou také být činidlem, které narušuje rovnováhu, ale je skutečně třeba zaměřit ten výzkum na nějaké konkrétní možné výsledky, protože v podstatě budeme budeme třeba po pěti letech, kdy už uhynuli včely, nadále financovat výzkum týkající se možnosti, jak je udržet. Čili bych byl rád, aby v budoucí společné zemědělské politice na to bylo mm, pomýšleno náležitým způsobem, ale opravdu už mě nebaví, že tady pořád slyším odborníky říkat jedno a něco protikladného. Máme určité proměny, musíme si udělat skutečně určité analýzy podle jednotlivých faktorů a skutečně bychom měli od odborníků požadovat, aby nám přinesli buď tedy jedno konkrétní řešení nebo i více řešení, která ale můžeme skutečně nějakým způsobem spustit, protože už 25 let tady na tom pracujeme a teď se říká, že do deseti let bychom měli mít řešení, pak jistě bychom neměli v podstatě eh, podporovat to, že zde mezi sebou se potýkají určité lobistické skupiny, že tady určitý výzkumníci eh, na něčem sice pracují, ale nevidíme konkrétní výsledky. Byl bych rád, kdyby se věci skutečně dohodly na nějaké pracovní metodě a pokud tedy to není možné, pak skutečně prostě si typovat určitou skupinu eh, a pokusit se tedy jejich řešení dotáhnout do konce a pokud se to nepodaří, pak tedy třeba jinou skupinu, ale v podstatě neustále tady platíme miliony na studie. Jistě se dají najít tedy vědci, kteří nacházejí konkrétní řešení a že bychom skutečně měli platit za ta řešení, která přinášejí nějakou konkrétní možnost, jak s těmito věcmi se vyrovnat. Grazie Mark, James Nicholson. Ano, děkuji Marku. A teď James Nicholson, prosím. Uh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Toto téma už eh, není nové. Paní eh, Lulingová stala v čele této diskuse, podpořena mnoha členy našeho výboru dalších výborů, kdy jsme se snažili upozorňovat na eh, problémy, potíže a řešit je nejsme se jenom vědomi existence problému, který eh, trvá rok, dva, ten, eh, ten problém mnohem starší a dochází skutečně k úhynu včel. Eh, Těžko existuje v Evropě oblast, která by tím nebyla zasažena. Samozřejmě tady můžeme sedět a říkat, že stačí do toho vložit více peněz, že potřebujeme více výzkumu a vývoje a že potřebujeme klinické studie a veterinární léčiva a potřebujeme identifikovat ten problém, jo, příčiny, ale už se tomu věnujeme nějaký čas a stále se nám to nedaří, protože včelstva nám stále hynou. A to je opravdový problém. A každý, eh, kdo si myslí, že včely nejsou důležité eh, do budoucna, by se měl uvědomit, jaká je opravdu situace, protože eh, například v mé oblasti, odkud já pocházím, Ehm, my jsme vlastně sadem Irska, tak se ta oblast eh, nazývá. Bez včel by se u nás nemohla pěstovat jablka. Takže včely skutečně nám poskytují obrovskou službu. Neustále eh, se volá po eh, více výzkumných studiích, více peněz ze sedmého rámcového programu, ale já bych se asi dotazovala na jednu věc. A trošku jako Mark Tarabela, který vystoupil přede mnou, eh, chci předeslat, že nejsem odborník na tuto věc, takže určitě se nechám opravit, pokud bych snad zacházel příliš daleko špatným směrem, ale myslím si, že musíme klást otázku, co je ta jedna věc, kterou jsme ještě neudělali a mohli bychom ji nyní udělat. Je tady něco, co jsme doposud přehlíželi? táži se eh, našeho eh, odborníka. Já si myslím, že vlastně Mark pokládal ten týž dotaz jenom jinou formou, eh, protože rok po roce hovoříme o tom problému a musíme si opravdu položit otázku, jak je možné, že se nám to stále nedaří řešit a co bychom tedy měli udělat, tak abychom konečně dosáhli nějakého reálného zlepšení. Myslím si, že je eh, trošku přehnané svalovat to na pesticidy, na to či ono. Eh, také ten, také ten sopečný popílek z Islandu můžeme svádět na lecos. Všechno se vždycky dá na něco svést, ale myslím si, že uhyn včel, eh, který trvá příliš dlouho, musí mít nějakou reálnou příčinu. Potřebujeme ji poznat a pokud potřebujeme více peněz na výzkum a vývoj, Eh, tak v tom případě prostě ty prostředky budeme muset vynaložit, ale mělo by to být více zacílené a měl bychom skutečně odhalit příčinu problému. Děkuji, pane předseda. Děkuji. Nyní pan místo předseda Nikolesku. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat našemu hostu. Musím říci, že se ve včelách nějak zvlášť nevyznám. Nicméně myslím si, že je třeba eh, k tomu něco říci. Zemědělství může být, pokud je o včelařství, skutečně takovým zajímavým koníčkem. Nicméně odumírání celých včelstev je něco, proti čemu bychom měli bojovat a měli bychom skutečně povzbuzovat včelaře, aby pokračovali ve své činnosti a je třeba, abychom mohli i amatérským včelařům přispívat finančně třeba tak, aby se z nich mohli stát i budoucí profesionálové. Jsou zde třeba určité druhy včel, které by byly odolnější než jiné, pokud tedy už probíhal výzkum třeba i na téma pesticidů, dosahují tedy tyto pesticidy svým vlivem i v podstatě třeba to, jakým způsobem potom se používají jednotlivé včelí produkty? Ano, děkuji mnohokrát. A teď dávám slovo paní Medina. Ano, děkuji. Děkuji za vystoupení které skutečně vzbuzuje celou řadu otázek v rámci našeho výboru. Je to skutečně velký problém. Máme velký problém, pokud jde o včely a jejich zdraví. A máme také velké problémy, pokud jde o to, jakým způsobem působí včelařské podniky, protože dnes už jejich řada nenachází pokračovatele. To je tedy skutečně důležitá věc a je třeba ji vidět teď ve světle změn v rámci SZP, jakým způsobem bychom mohli skutečně podpořit ta odvětví, která bychom podporovat chtěli. Je třeba dbát na to, aby prostředky, které dáváme do oběhu, byly co nejlépe využity pro řešení problémů. Chtěla bych tedy v tomto světle se podívat na následující. Hovoříme o tom velkém tedy monitorovacím programu, používají se stejné normy, stejné standardy. Jsou ta čísla, která získáváme porovnatelná, nebo každá země má své vlastní monitorovací ukazatele, protože pak by tady ta srovnatelnost neexistovala. Chtěla bych také vědět, do jaké míry Výzkumní pracovníci si navzájem vyměňují informace, abychom předcházeli dvou kolejnosti, abychom mohli skutečně ušetřit co nejvíce prostředků v tomto ohledu, aby v podstatě se v jednotlivých státech nevedly stejné výzkumy, protože pokud už máme tedy skutečně eh, určité výsledky, v některých zemích získané, pak je zbytečné, aby se na stejné téma vedl výzkum i jinde. A právě tyto úspory by byly důležité, protože je jisté, že prostředků nebudeme mít příliš mnoho v důsledku hospodářské krize a že tedy ten tlak je tady velmi vysoký. Ano, děkuji paní Reimersové. Není paní McInnes. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda připojila ke slovům ostatních kolegů a chci říct, že e, e, výzkum by skutečně měl být zacílený a měl by přinést konkrétní výsledky, ale mám možná otázku, která je e, trošku širší než tato diskuse. Tady se bavíme o včelách v chovu, ale existují i jiné druhy včel a ještě nikdy jsem neslyšela někoho zmiňovat zdraví divokých včel například nebo to, jakým způsobem divoké včely přispívají eh, k opilování a k biorozmanitosti. Eh, možná eh, náš host by nám toto mohl objasnit, protože i to je určitým tématem. A možná právě skutečnost, že včely chovají především amatérští včelaři, je součástí toho problému. Takže v této věci poprosila o názor a potom také o názor, pokud je o další druhý včel. Děkuji. Nyní pan Erans Gartia. Pardon, nejprve Martin Ošlen. No, děkuji. Jistě to dnes není příliš snadná úloha být včelařem v Evropě a pro amatérské včelaře je to skutečně velmi nevděčný úkol snažit se na tom vydělat trochu peněz, najít tedy pokračovatele. Myslím si, že skutečně je tady také důležitou složkou výchova a vzdělávání včelařů. Vidím, že to je skutečně činnost, která teď nenachází příliš mnoho zájemců. Hovoří se o tom již dlouho, Prováděly se již různé výzkumy na toto téma, ale mám pocit, že mezi těmi jednotlivými výzkumnými projekty chybělo občas pojítko. Dříve se říkalo, že největším problémem je varoa. Dnes se říká, že to je jenom jeden z mnoha dalších problémů. Samozřejmě je tady problém chemických látek používaných v zemědělství, v Německu to například byly látky používané při pěstování kukuřice, kde skutečně tedy došlo k uhynu velkých skupin včel. Pak jsou tady otázky vlastně toho, že se snižuje rozmanitost, že se používají na velkých osevních plochách určité jednotné výsevy plodin. Je tedy samozřejmě asi těžko říci, která z příčin je skutečně tou zásadní, nicméně eh, pro včelaře je to velmi složitá věc. Jistě by si přáli, aby zemědělská politika byla jaksi více eh, rozmanitá i z hlediska právě toho, jaké tedy se používají způsoby eh, hospodaření. A určitě by se to v zemědělském tedy celkovém spektru činností v Evropě vyplatilo. Jistě by to bylo velmi zajímavé, musíme to zdůraznit. Ano, děkuji. A teď Lens Garcia. Děkuji, pane předsedo. Toto je téma, které se často opakuje. Už jsme měli i třeba možnost na naší cestě do Rumunska hovořit s experty či producenty, kteří byli velice znepokojeni situací ve včelařství. Uh, myslím, že je skutečně třeba posílit kontrolu a dozor ze strany členských států, tak abychom přesně stanovili příčiny, které vedou k úhynu včel. Také ale nesmíme zapomenout na to, já bych se ráda o tom dozvěděla trochu víc, eh, na, že klimatické změny mohou ovlivnit stav včelstev nebo problematika úbytku biologické rozmanitosti. Zajímalo by mě, zda i tyto faktory mohou ovlivňovat zdraví a přežívání včel. Také jsem slyšela o odborníků, španělských odborníků, tlaku na tuto oblast, že eh, se zabývají různými možnostmi, například eh, jaký vliv na včelstva má po, rozšíření používání mobilních eh, telefonů, které také vlastně mohou ovlivňovat vlastně to dorozumívání mezi včelami, takže to je další faktor, o kterém se hovoří. Řada těchto věcí, které prostě my uměle vnášíme do jejich ekosystému, eh, jim škodí. Eh, je samozřejmě třeba pracovat eh, s vědeckými údaji, které budou podložené, tak abychom my, jakožto politici, potom mohli přejmout příslušná rozhodnutí. Mně se ale nelíbí, když se třeba kritizují ehm, geneticky modifikované organismy, přestože neexistují vědecké studie, seriózní vědecké studie, které by tuto situaci potvrdily. Samozřejmě je tedy třeba eh, také mít dostatečná veterinární léčiva eh, proti eh, jednotlivým nákazám, ale chci ještě jednou zdůraznit, že před přijímáním jakéhokoliv rozhodnutí se musíme opírat o vědecká kritéria, nevycházet jenom z nějaké um, ideologie nebo se sympatí k nějaké myšlence. Děkuji. chiudiamo con intervento della onorevole Lulling. Prego, madame Lulling. Eh, eh. Ano, uzavře paní Lulingová. Ano, děkuji. Chtěla bych se nejprve omluvit s pravodají. Měli jsme důležité hlasování v rámci hospodářského a měnového výboru. A já bych chtěla říci, že když to všechno poslouchám, tak rozhodně alespoň o 15 let mohu omládnout, což v mém věku není nic zanedbatelného, protože jsem vlastně stálou zpravodajkou pro oblast včelařství od roku 1994 a vše, o co jsme tedy žádali, co jsme navrhovali, to jsme všechno také napsali. Napsali jsme to již do celé řady zpráv a usnesení. Opravdu jsme žádali o eh, komise nejrůznější věci, ale velmi dlouho prostě jsme nebyli dostatečně vyslyšeni. A po první zprávě, kde jsme žádali v podstatě i určitou prémii za opilování pro zemědělce, to bylo možná v roce 95, tak jediné, čeho jsme dosáhli, bylo to nepříliš šťastné nařízení o zlepšení produkce a obchodního využívání medu. To bylo v roce 97. Váš výbor mě vždycky v tomto podporoval. Žádali jsme tedy o 10 milionů pro to, abychom teď dosáhli těch 32 milionů pro včelařství. To je v podstatě to jediné, čeho jsme doposud opravdu dosáhli. A tyto peníze byly často nedobře využívány na straně členských států, protože je tady spolufinancování v úrovni 50 Žádali jsme vyšší míru spolufinancování, žádali jsme o to, aby nemoci včel byly řešeny v rámci veterinární politiky. Komise opravdu nechce na toto téma nic slyšet, protože říká, že veterinární politika se týká pouze nemocí, které lze vykořenit, zatímco tedy nemoci včel do této kategorie nepatří. Alespoň to jsem se dočetla ve sdělení komise eh, kde se přece jenom ukazují náznaky toho, že se o tom začíná uvažovat. Komise možná už si teď tyto věci lépe uvědomuje i rada. Maďarské předsednictví skutečně zpracovala zajímavý dokument, pokud jde o zdraví včel. Máme také to sdělení, které právě tedy není úplně špatný text. Nicméně nemůžeme se snažit pořád vymýšlet už vymyšlené. Rada a komise by měli jít stejnou cestou jako parlament. Kdyby byli skutečně naslouchali parlamentu už od toho roku 94 a dokonce i dříve, pan Böge tehdy byl zpravodajem, já jsem v podstatě převzala štafetu po něm, tak bychom nebyli v takové situaci jako dnes. Teď je skutečně třeba si uvědomit, že Komise by měla skutečně splnit alespoň to, co žádáme v těch posledních 15 letech i naše poslední usnesení. To všechno nemůžeme vlastně začínat pořád od nuly. Je třeba, aby se komise pro jednou tomuto podřídila. A pokud tedy Evropská unie, protože zase budeme slyšet o krizi, pokud tedy Evropská unie má pouze 32 milionů na to, aby zachránila včelařství a všichni v Evropě tedy víme, o co se jedná, pak to můžeme možná rovnou vzdát předem, pokud jsme skutečně tak chudí, že nemáme prostředky ani na výzkum, ani na všechno, co jsme tedy žádali po tak dlouhou dobu, pak skutečně nestojí za to, abychom znovu zpracovávali sebekrásnější zprávy a usnesení. Komise by nám měla konečně být schopna říci, že skutečně tedy nás poslechne a že předloží konkrétní návrhy na to, aby se skutečně přistoupilo k legislativním krokům, které žádáme již dlouho. Já jsem samozřejmě si vyslechla pozorně vše, co říkal pozvaný expert. Nicméně včelaři, kteří nejsou profesionálové, nemůžeme říct, že by neznali tedy eh, tradici a že by nevěděli, jak se má eh, v tomto oboru pracovat. Jsou v Evropské unii pouze 3 profesionálních včelařů. Myslíte si, že z jednoho dne na druhý můžete skutečně těch 700 tisíc neprofesionálů nahradit profesionály? Já pocházím z malé země, znám dobře včelařská združení a to jsou skutečně lidé, kteří eh, provádějí velmi širokou osvětu. Nemůžeme skutečně říci, že by se věnovali povolání byť to tedy je jaksi jenom vlastně náplň volného času, že by, že by se tedy věnovali něčemu, co prostě neovládají. To se rozhodně nedá naučit ze dne na den. Čili rozhodně nemůžeme neprofesionální včelaře žádným způsobem obvinovat a tvrdit, že nevědí, co činí. V tom usnesení, které jsme přijali, říkáme, že samozřejmě existuje důvodů více, že neexistuje jediný důvod – Samozřejmě někteří hovoří tedy o e, geneticky modifikovaných organismech, někdo hovoří o pesticidech, ale těch důvodů je skutečně celá řada. A myslím si, že jedním z důležitých důvodů je nedostatečná biologická rozmanitost. Říkáme tedy a budeme i nadále tvrdit, že v té společné zemědělské politice je třeba mít prostředky na to, abychom mohli eh, konkrétně realizovat to, co jsme žádali v našem usnesení, abychom zajistili to, že i když zde jsou tedy velké osební plochy s eh, rostlinami jednoho a téhož druhu, takže to skutečně pro včely není vynikající eh, situace, protože i člověk, kdyby se živil jedním jediným druhem potravy, tak určitě bude ztrácet imunitu a nebude schopen eh, žít eh, plnohodnotným životem. Skutečně musíme říci komisi, aby přestala se tvářit, že neslyší ta situace opravdu již trvá 15 let. Komise by skutečně tedy měla konečně se chopit iniciativy a žádat tedy, eh, aby se eh, činila nějaká konkrétní rozhodnutí, která nás dovedou dále, než kam jsme se dostali za těch uplynulých 15 let. Ano, děkuji mnohokrát paní Lulinkové a rozhodně tedy náš eh, výbor zde vyjadřuje podpůrné stanovisko. Zazněla zde celá řada otázek na komisi a Teď tady můžeme slyšet také stanovisko komise. Ano, děkuji. Do... Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, zpravodaji a děkuji všem členům tohoto výboru, kteří vystoupili v této, v této diskusi a vystoupil velmi zajímavě a přesně v reakci na sdělení komise z prosince 2010. Velice mě zajímala a zaujala slova zpravodaje ohledně toho, že tento problém je nejvhodnější řešit na úrovni EU. Také zpravodaj zmaňoval nedostatek údajů a potřebu hmatatelných řešení. Další pak zmiňovali jednoznačnou potřebu účinného nakládání se zdroje, tak abychom dosáhli větší synergie mezi, mezi různými projekty, které jsou prováděny v Evropské unii. A já bych rád připomenul, některé věci, které naleznete již ve sdělení komise. Komise v uplynulém roce ustavila novou referenční laboratoř pro zdraví včel. Je to laboratoř eh, Sophie Antipolis Ances ve Francii, která se spolupracuje s komisí na všech otázkách spojených se zdravím včel. Komise rovněž ustavila školící program pro úředníky. Týká se to větší bezpečnosti, nezávanosti potravin. A dále e, školící programy pro včelaře jsou také e, součástí národních programů, které pravidelně financuje komise. Prostředky na vnitrostátní národní programy v oblasti včelařství se zvýšily o cirka 25 a v roce 2011 až 2013 to vzrostlo až na 32 milionů eur ročně. Komise také financuje minimálně tři důležité výzkumné projekty. Projekt Kolos je jedním z nich, ale existují ještě dva další. Je to projekt eh, BEDOC a projekt STEP. Týká se to nejenom včel, ale i dalších eh, druhů opilovačů. A cílem je řešit eh, tu celkovou problematiku, na kterou narážíme jak u včel, tak u jiných druhů opilovačů. Eh, jeden z vás se tázal na ten hlavní krok, eh, to jedno hlavní opatření, které bychom měli zrealizovat. To je vynikající otázka, samozřejmě obtížné na něj odpověď, odpovědět, ale uh, budu vás informovat o tom, co plánuje komise do blízké budoucnosti. Nejprve chceme zorganizovat pilotní program v oblasti dohledu, abychom monitorovali rozsah problémů umrtnosti umhynu včel. To je velice důležité a chceme to zrealizovat v úzké spolupráci s členskými státy. Nejde tedy pouze o vědeckou iniciativu, je to něco širšího, do čehož budou zapojeny orgány členských států a půjde o monitorovací činnost. Je to věc, která bude projednána na konferenci 6. až 7. června a již jsme pozvali všechny experty z národních laboratoří, zástupce členských států a rovněž zástupce Evropského parlamentu by byl vítán na této konferenci. Zároveň provádíme přeskum přehodnocení legislativy ohledně eh, produktů, veterinárních produktů, které se mají používat ve včelařství. To je totiž jeden z hlavních problémů. Takže nyní provádíme přeskum veškeré legislativy, tak abychom zdostupnili, zpřístupnili veterinární produkty pro léčbu eh, různých druhů onemocnění. Eh, dále eh, zpřesňujeme kritéria pro schvalování pesticidů, to je součástí schvalovacího postupu, financujeme výzkumné projekty, revidujeme věci v oblasti zdraví zvířat, které se týkají včel a provádíme celou řadu projektů na DG Envy a analyzujeme veškeré programy, které přispívají k posílení biologické rozmanitosti. Komise také, se také snažila interně eh, E, na tom e, zavést spolupráci e, napříč komisí. je pochopíte, že to nemůže řešit jediné generální ředitelství a všichni společně se tady snažíme posílit odezvu ze strany Evropské komise a vůbec Evropské unie, pokud o zdraví včel. Toto jsou tedy naše plány pro nadcházející roky. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní dávám slovo našemu zpravodaji, panu Tabaždemu. Vážení kolegové, tato diskuse ukázala, že je to věc, která vyvolává emoce. Je celá řada problémů a aspektů, které si zaslouží prodiskutovat, protože vidíme, že není pravda, že by eh, chyběly vědecké studie, odborné studie, protože Eh, respektive, že, pardon, že bychom nepostrádali studie, protože v žádném jiném sektoru nechybí tak základní data, jako je například údaj o počtu eh, úlů v Evropě. Či dochází k masovému úhynu a přitom ani nemáme přesná čísla k dispozici. Hovoříme-li o včelích úlech, eh, neměla by existovat nějaká identifikační čísla, neměli bychom něco takového požadovat. Ve včelařství je mnoho neproskoumaných oblastí a Vyslechli jsem si vaše slova, slova pana Tarebely, pana Herence, paní Herence Gartia ohledně dopadu geneticky modifikovaných organismů na včelařství. Nemáme v této věci v Evropě žádný objektivní výzkum, protože velké, velcí producenti geneticky modifikovaných eh, organismů eh, nejsou ochotny poskytnout eh, výzkumníkům geneticky modifikovaný pil, který by, což by tady umožnilo provedení výzkumu o dopadech geneticky modifikovaných organismů na včelařství. Pokud tvrdíte, že eh, GMO nemají žádný eh, dopad, tak je to stejně velká lež, jako tvrdí, že mají obrovský dopad, protože prostě nemáme proto žádné údaje, žádné doklady. A pokud je o dopad pesticidů, eh, celá řada pesticidů nikdy nebyla zkoumána z hlediska zdraví včel. Je pravda, že eh, jsme prováděli výzkum v oblasti učených látek obsažených v pesticidech, ale nejsou to dostatečně přesné údaje a nikdo tomu nevěnuje pozornost. A dále, pokud jde o léčiva, chtěl bych upozornit paní Nikolsnovu a další eh, na ten problém, že nám chybí veterinární léčiva, protože není k dispozici dostatek finančních prostředků ze strany včelářů a proto eh, velcí producenti veterinárních léčiv nemají zájem o, um, o příslušný výzkum či marketing. A to je obrovský problém. Jak jsem již uvedl, tento problém můžeme řešit jedině tak, že do toho vložíme evropské prostředky. Paní Lulengová uvedla, já s ní souhlasím, že bychom neměli stále dokola okalovat, opakovat to tež již 15 let. Samozřejmě, že chybí zdroje, chybí prostředky a pokud je v tomto sektoru slabá organizace, no tady bych možná nesouhlasil, ale e, musíme sledovat především e, profesní úroveň e, včelařů a včelařská združení se sama uvědomují, že často se snaží podávat včelám jako léčiva různé pochybné prostředky, ale nejde tady pouze o finanční problém, ale i problém organizační. Takže já úplně souhlasím s tím, že je třeba zohlednit samozřejmě i dopad klimatických změn, toho se dotkl pan Hoisling, zejména eh, máme na mysli sucha, období sucha, globální oteplování. To vše samozřejmě má negativní dopad na tvorbu pilu. A pokud je o zelení komise, domnívám se, že to je opravdu kvalitní dokument, obsahuje celou řadu bodů, ke kterým se náš parlament může připojit. A to, na co bychom podle mého jakožto poslanci měli zareagovat, je, že bychom měli převzít štafetu od komise, navázat na její práci Eh, protože jinak eh, za 15 let eh, o tom stále budeme jednat, ale možná potom včely nedokážeme zachránit. Děkuji vám, pane Tabajdy. Nyní se dostaneme k bodu 8 na pořadu jednání Účinná strategie v oblasti surovin pro Evropu. Navrhovatelkou je Dačiana Octavia Sarpu. Příslušným výborem je výbor ITRE. Navrhovatelka předložila návrh stanoviska. Jsou tam vlastně definovány různé zemědělské eh, komodity, které jsou chápány jako důležitý předmět pro Evropu. Eh, nyní bych dala rovnou slovo navrhovatelce a chtěl bych připomínat, připomenout, že zítra v půl desáté proběhne důležité eh, jednání v plenárním sále s panem Prodym. Doufám, že tam všichni budete. A nyní má slovo paní Sarbu. Děkuji. Pane předsedo, já bych chtěla dnes představit návrh stanoviska týkající se účinné strategie eh, v oblasti zemědělských komodit. Ráda bych přivítala sdělení komise a myšlenku, že vznikne evropská strategie pro suroviny. Musíme si uvědomit, že před námi stojí řada úkolů. Je to například cena potravin v souvislosti s klimatickými změnami. Dopady klimatických změn jsou stále viditelnější a ovlivňují eh, zemědělskou výrobu. Stále eh, klesají zásoby potravin, přestože eh, světové obyvatelstvo je stále početnější. Ceny se často mění a eh, potravinářský řetězec se potýká s různými problémy. A proto je třeba vytvořit různé akce, které zajistí konzistentní strategii pro zemědělské komodity. Chci upozornit především na tu volatilitu cen a na to, že trh se zemědělskými komoditami podléhá různým tlakům. Jedná se samozřejmě o sezónní výrobu, ale i přesto bychom měli zajistit vlastně určitou stálost příjmů zemědělců. Je třeba vytvářet zásoby potravin, zajistit větší transparentnost a informovanost o tom, jak se vypočítávají ceny zemědělských komodit. Zemědělství sehrává strategickou úlohu v zajištění potravin. Potřebujeme nástroj, který nám umožní bojovat s přílišnou volatilitou cen. Já doufám, že no, ta budoucí společná zemědělská politika bude obsahovat i tržní nástroje pro dosažení tohoto cíle. Problém je v tom, že růst cen surovin či zemědělských komodit neznamená zároveň nárůst příjmů pro výrobce. Co se týče spekulací, domnívám se, že spekulace by měly být omezeny. Chci přivítat návrh komise, Eh, který se týká regulace OTC derivátů a eh, dalšího chování derivátových trzích a stanovení limitů na pozice. Připomínám, že zítra se bude hlasovat o desově zprávě k společné zemědělské politice a její reformě. Já bych v souvislosti chtěla připomenout, že potřebujeme silnou společnou zemědělskou politiku, která zajistí dostatek potravin v Evropě i jinde ve světě a která zajistí důstojné příjmy pro zemědělce. Děkuji za pozornost a jsem vám k dispozici pro případné dotazy. Děkujeme Daciano. Připomínám, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. května ve 12 hodin. Zahajuje diskusy. Chce si někdo vzít slovo? Eh, pan Žezebové, prosím, pan místopředseda. Ano, já vítám tuto zprávu, myslím, eh, že je důležitá a velice dobře doplňuje právě návrh reformy společné zemědělské politiky. Je třeba, abychom skutečně eh, si uvědomili, že je třeba mít účinnou strategii tak, aby Evropa nezávisela na mezinárodním trhu už proběhla e, otázka o rostlinných e, bílkovinách. Je to zcela důležitá věc. Martin Heusling k tomu měl zprávu a tam jsme zdůraznili, že je třeba opravdu e, se na tento rozměr zaměřit. Uvidíme, eh, jak dopadne to zítřejší hlasování o budoucnosti SZP. Ale pokud například střídáním výsevu se podaří vlastně znovu zapracovat tu produkci rostlinných bílkovin do eh, té rostlinné výroby, tak v podstatě to vyřeší určité problémy. Toto bude důležitá, ty rostlinné bílkoviny budou důležitou otázkou. Podíváme-li se na rozvoj živočišné výroby v Číně a na to, jak Čína závisí na trzích eh, Brazílie a Jižní Ameriky. Náklady nebo cena eh, soji se pravděpodobně podstatně zvýší a ohrozí to ještě více eh, chov dobytka. Chceme-li tedy udržet chov na evropském území, je třeba skutečně eh, začít eh, znovu podporovat i pro výrobu rostlinných bílkovin. Zemědělská výroba v některých evropských zemích eh, skutečně klesá, eh, podniky delokalizují, zavírají se zemědělská hospodářství a platí to i pro některé eh, živočišné výrobky, jako je vepřové maso. A je třeba, aby Evropa skutečně si zajistila soběstačnou výrobu právě i třeba u těch bílkovin a já jsem rád, že se tento aspekt zdůrazňuje. Děkuji. Děkuji, pane Bové. Ještě někdo si žádá o slovo? Paní Megenes. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručnou poznámku dovolíte-li. E, toto zelení je určitě vítáno, stejně jako stanovisko, návrh stanoviska. E, možná to zelení nedostahuje, dostatek informací ohledně zemědělství a potravinového řetězce. Eh, ráda bych se vrátila od zemědělských komodit eh, ke hnojivům a vůbec vstupům do zemědělství. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit více na tyto faktory. Pan Bové to zmiňoval ve vztahu k soje, protože to budou omezující faktory do budoucna. Eh, možná tedy bychom mohli zapracovat některé z těchto aspektů do našeho stanoviska. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní McInnes. A nyní komise. Zástupce komise, kde ho máme? Prosím, máte slovo. Jmenuji se Carvalho, Abram Carvalho z Evropské komise. Jsem koordinátorem Vlastně jsem eh, z DG Enterprise, nikoli z DG pro zemědělství, protože toto zelení se týká zemědělství, energetiky a průmyslových surovin. My jsme si eh, přečetli eh, návrh doporučení zpravodajky a domníváme se na první pohled, že to vypadá jako věc, která se shoduje s naším přístupem, zdůrazňujete transparentnost a uznáváte rizika spojená s cenovou nestabilitou. E, pokud bych v této fázi měl něco říci, pak asi tolik, že v bodu číslo 2 tvrdíte, že existuje kauzální vztah mezi roli finančních nástrojů a spekulativního chování a cenami. V návrhu komise pouze uvádíme, že existuje určitá vazba, ale že e, ji potřebujeme dále hlouběji poznat a pochopit. E, to znamená, my ve svém zelení neklademe nebo netvrdíme, že existuje e, jednoznačný vztah mezi finančními nástroji a cenovou nestabilitou. Ty cenové výkyvy mají celou řadu důvodů. Jednak jde o vývoj na fyzických trzích, tak také o vývoj na finančních trzích. A ta vzájemná provázanost eh, zdá se existuje, ale přesně eh, jak ta vazba funguje, to si zaslouží ještě další analýzu. Eh, proto tedy bychom nedospívali k takto jednoznačnému závěru ohledně kauzality. Děkuji. Děkuji. Děkujeme komisi. Pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, dám slovo zpátky Raceně, aby uzavřela. Ano, děkuji a děkuji kolegům za jejich připomínky a poznámky a také děkuji komisi. Doufám, že provede hlubší rozbor návrhu eh, našeho stanoviska a že tedy bude zohleděno to, co zde zaznělo. Molto bene, grazie. Ano, děkuji. A Teď můžeme přejít k dalšímu bodu na našem programu a to se týká zelené knihy. Učiníme z problému výhody na cestě ke společnému strategickému rámci pro financování výzkumu a inovací v EU. Spravodaj pan Giovanni La Via. A jde o vytváření pracovních příležitostí v Evropě. Pan Via předložil celou řadu návrhů na téma výzkumného programu a já mu teď předávám slovo k tomuto bodu a požádám vás o to, abychom potom okamžitě začali diskutovat. Ano, děkuji mnohokrát je vždycky obtížné schrnout stanovisko, zvláště na tak složité téma, které zahrnuje tak široké spektrum činností. Samozřejmě, že se to týká celé řady hledisek v souvislosti se zemědělstvím. Musíme mluvit samozřejmě o přírodních zdrojích, lidských zdrojích a že to všechno přispívalo ke způsobu zpracování. Výzkum a vývoj musí umožnit, aby se nám dařilo řešit problémy týkající se nedostatku vody, nedostatku půdy, nedostatku eh, i dalších faktorů působících na zemědělství v otázkách životního prostředí také máme důležité změny, změny klimatické a musíme skutečně být schopni tedy co nejlépe využívat přírodních zdrojů a přizpůsobovat způsob činnosti v zemědělství. A je skutečně třeba snažit se především předcházet špatnému využívání zdrojů. Myslím si, že je velmi důležité zapojit také co nejvíce eh, lidí do eh, programu výchovy a vzdělávání. Je to důležité v těch venkovských oblastech, ale výzkum musí skutečně pomoci hledat cestu. Naše politika v eh, oblasti zemědělství musí usilovat o to, aby se překlenula propast mezi výzkumem a jeho přenosnými výsledky. Musíme otvírat tuto cestu pro zemědělské podniky, aby inovace vyústila v něco konkrétního, jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele. Samozřejmě bych chtěl poděkovat předem všem, kdo přispějí do diskuse, abychom tuto zprávu mohli dále obohatit, protože bez zprávě budeme skutečně přihlížet, vážení kolegové, k vašim podnětům. Ano, děkuji mnohokrát, Giovanni. A teď zahajuji diskusi. Eh, prosím, paní Polson. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane Lavia, za, vaši, za váš kvalitní dokument, tak jak jste zatím vypracoval. Pokud je o zemědělství a změny, eh, jedna změn, která víme, je opravdu na horizontu, na blízkém horizontu. Už jsme o tom často četli, že tady ta zpráva je kompromisem, obsahuje eh, dobré shrnutí všech výzev, ale také všech příležitostí, eh, které před námi stojí. A já bych se ráda dotkla dvou příkladů toho, jak nové moderní zemědělství obsahuje celou řadu kritických aspektů, kde praktické poznatky a aplikovaný výzkum budou tématem dne. Nepojde tedy až tolik o to věnovat se základnímu výzkumu. Zmiňovali jsme zde eh, čmeláky, včely medonosné a opilovače. Zároveň jsme hovořili o klimatických změnách, a o zemědělství, které umožňují zachytávání a skladování uhlíku v půdě. Když tu projednáváme tyto otázky, tak je tady jeden důležitý detail, který bude stát důležitější, a totiž eh, jsou to pesticidy eh, s s jasně zaceleným účinkem, které ale nesmí představovat riziko a nesmí jimi být eh, pole poprašovány, poprašována, eh, protože jinak se potom dostávají do podzemní vody. Eh, potřebujeme přirozené, přírodní složky. Tady jde o důležitou oblast prakticky uplatnitelné chemie. Pokud je o dopad zemědělství na eh, vody, na podzemní vody, řeky, oceány, je třeba si uvědomovat, eh, jakým způsobem zemědělství přispívá k ničení vodních zdrojů ve světě. Vypadá to vlastně tak, že vyrábíme potraviny, které dopravujeme do měst, do městských oblastí. Představme si jen, kolik nákladních automobilů, vlaků, vlakových souprav a lodí směřuje do evropských měst. A uvědomme se to trasou, dochází totiž, nebo produkuje se mnoho odpadu a biologického odpadu. A to je pouze zanedbatelná malá část biologického materiálu, který spotřebáváme na zaručení, zajištění mobility, na zajištění vytápění a tak dále. Je to vlastně takový cyklický oběhový systém a všechno se to vrací k tomu, kde se produkují potraviny. Metan je možné využívat jako palivo, jako bioplyn. A jsou i další oblasti, kde akutně potřebujeme další výzkum. A vezmeme-li například eh, bláto, červené bláto, které není možné vracet na pole, protože obsahuje příliš mnoho jedovatých látek, nebo jak nakládáme například eh, s odpadem ze zdravotnických zařízení nebo se zbylými léky. Eh, je třeba provádět výzkum ve všech těchto otázkách, tak abychom mohli zaručit eh, například eh, čisté odpadní vody, které je možné, tedy čistý kanalizační systém, z něhož potom tedy ten odebraný kal se může vracet na pole, může sloužit jako hnojivo, může být využíván, může být dokonce prospěšnější než umělá hnojiva, která se dnes využívají. Měli bychom tedy usilovat o větší efektivitu celého cyklu. Mohli bychom sepsat celou knihu eh, ohledně všech těch detailních aspektů, které bylo možné tady řešit a zahrnout, ale já si myslím, že skutečně některými konkrétními aspekty se budeme zabývat specificky do budoucna. Myslím si, že rozpočet na zemědělství by se alespoň z části měl vynakládat na eh, výzkum, který potom má přímý dopad na způsob produkce potravin a zemědělské postupy. Děkuji mnohokrát, paní Polsenová. Pokud nejsou žádné další žádosti o slovo, dám ještě slovo zástupci komise, paní Ruth. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že mám možnost oslovit dnes váš výbor. Jmenuji se eh, Veruci mám na starost eh, biotechnologie a výzkum na eh, DG pro výzkum a inovace, tedy biotechnologie a výzkum v oblasti zemědělství a potravin. Dovolte, abych se zmínila eh, příštího rámcového programu a také se pár slovy dotknu o potřebě výzkumu v oblasti zemědělství. Jak dobře víte, komise předložila zelenou knihu, aby získala podněty od veškerých zainteresovaných stran a jsme velice rádi, že vás můžeme informovat, že veřejná konzultace, která byla zahájena, která byla spuštěna, je velmi populární. Obdrželi jsme více jak 1300 odpovědí od různých subjektů a také 750 pozičních dokumentů od vlád, agentur a tak dále. Takže o tu věc je skutečně velký zájem a zainteresované strany jsou připraveny poskytnout své názory a svůj pohled na to, jak by měl být nastaven příští, příští rámcový program. V této souvislosti také 10. června proběhne konference, která provede schrnutí závěru a výstupu z veřejné konzultace. Zástupci Evropského parlamentu samozřejmě budou na tuto akci pozváni. A Hlavní výstupy z veřejné konzultace tam budou prezentovány s tím, že následovat bude diskuse. Jistě dobře víte, že tři hlavní cíle, které jsou navrhovány či předkládány v zelené knize do komise, jsou jednak potřeba řešit hlavní společenské výzvy, dále potřeba zlepšit konkurenceschopnost a dále potřeba podpořit eh, tu takzvanou eh, vědeckou excelentnost a vůbec eh, výzkumnou základnu v Evropě. Já bych se dotkla toho, na co upozornil také váš výbor ve svém návrhu stanoviska. Ráda bych se totiž zmínila těch aspektů, které ve stanovisku zdůrazňujete, tak abych zareagovala na řečníky v dnešní diskusi. Uh, skutečně jednou z hlavních výzev, která před námi stojí, je potřeba eh, zajistit potraviny pro rostoucí populaci světa. Víte, jaká je prognoza 70% eh, nárůst potřeby potravy v nadcházejících letech. Ale kromě toho, jak zde také bylo již v diskusi zdůrazněno, eh, vzrůstá potřeba biomasy, bioenergie a biopaliv. To vše přitom se produkuje ze stejných zdrojů. Takže je třeba se zaměřit na účinné využívání zdrojů, e, na otázku omezenosti zdrojů, vzácných e, zdrojů. E, zemědělské zdroje jsou jistě velmi, velmi cené. V současné době pracujeme na některých odhadech, kdy například nejenom potřebujeme více kvalitních potravin za dostupné ceny, ale potřebujeme také jednoznačně více biomasy pro průmysl. Například chemický průmysl v Evropě v současné době převážně spolehá na fosilní vstupy, to znamená ropu a další fosilní zdroje, fosilní suroviny a pouze z 8% využívá obnovitelné suroviny. Chemický průmysl by přitom měl velký zájem o přesun na eh, větší podíl biologických eh, surovin obnovitelných surovin, které samozřejmě budou pocházet ze zemědělství a lesnictví. Pokud by došlo k takovému to přesu, posunu, a pokud by tedy i chemický průmysl přešel na fázi eh, po, ro, postropnou, stejně jako celá společnost, potřebujeme tedy dobré eh, inovační kapacity, tak abychom zaručili jak eh, dodávky potravin, tak také zaručili suroviny pro průmysl. Potřebujeme tedy výzkum věnovaný účinnému využívání zdrojů, otázce omezených zdrojů. Dále potřebujeme řešit otázku konkurenceschopnosti venkovských oblastí a zvýšení příjmu těchto oblastí, či podpory příjmu těchto oblastí. Dále Eh, jsme vděční za podporu z vaší strany, pokud a propojení eh, konkurence eh, produktivity a trvalé užitelnosti zemědělství a problému snižování ekologických dopadů a boje proti klimatickým změnám v rámci zemědělství. To si myslím je také velice relevantní a platné. Evropská unie je jedním z největších producentů potravin a zemědělství je klíčovým sektorem. Myslím, že obecně přístup, který zde zaujímáte, kdy jde o to říci, že zemědělství je jednou z hlavních oblastí, do které se promítají obecnější společenské výzvy, to je velice vhodný přístup a zapadá to je do našeho e, společného rámce pro výzkum a inovace, kdy máme řešit hlavní společenské výzvy, máme e, řešit potřebu vzrůstu konkurenceschopnosti a potřebu lepší vědecké základny. Souvisí to i s potřebou transferu poznatků, přenosu poznatků z eh, institucí, z ústavu eh, přímo k zemědělcům. To je určitě také relevantní bod a je to skutečně jedna eh, ze slabin stávajícího systému, kde často sice máme k dispozici vynikající poznatky, ale ty se nedostávají potom do terénu a nejsou aplikovány. Dále ještě pokud je, poslední věc ještě pokud je o životní prostředí, Potřebujeme hledat eh, cesty, jak lépe než do posud eh, propojovat některé věci. Víme, že v uplynulých letech se Evropě dařilo zvyšovat produktivitu zemědělství. Například v uplynulé dekádě se nám podařilo zlepšit produktivitu o cirka 20 a také víme, eh, že to ale bylo dáno nadměrným využíváním přírodních zdrojů. Naše půdy do značné míry ztratili svoji um, úrodnost. Takže toto jsou záležitosti, které budeme také muset ošetřit prostřednictvím výzkumu. A opět jde z vaší strany o opravdu validní bod. Nechci vás zbytečně zdržovat. Myslím, že veškeré připomínky, které byly učiněny, které zazněly, jsou relevantní a budeme se eh, těšit na vaše finální stanovisko. Děkuji. Děkuji <clears throat> zástupkyni komise, děkuji paní Hrute. Má Giovanni Lavia ještě nějaké poznámky? Ano, děkuji. Děkuji také já, zástupkyni komise, děkuji za velice zajímavé informace. Myslím, že se shodneme na těch zásadních základních prvcích stanoviska. Možná bude ještě třeba některé eh, pasáže více zdůraznit. Souhlasím s tím narůstem počtu obyvatelstva na mezinárodní úrovni. Souhlasím s tím, že je toto třeba dávat do souvislosti s navýšením poptávky po potravinách. Nicméně Samozřejmě uspokojování této poptávky by nemělo jít na úkor životního prostředí v Evropské unii. Máme stále méně přírodních zdrojů, stále méně vstupů, to znamená zemědělské půdy, která je proto určena. Musíme tedy zdůrazňovat produktivitu, aniž bychom ovšem ohrožovali životní prostředí. Proto je třeba se soustředit na výzkum. Nicméně eh, máme tady základní výzkum, ale po něm je třeba zajistit, aby ten základní výzkum měl nějaké důsledky i pro výrobu a zemědělskou výrobu. Často eh, tyto tato zjištění vlastně zůstávají, omezují se na ty výzkumné kruhy a nedojde v podstatě k jejich přenosu do eh, praktického zemědělství. Nemá to tedy dopady na konkurenceschopnost evropského zemědělství. A právě v této oblasti bychom měli do budoucna odvést více práce. Nicméně děkuji za všechny velice eh, užitečné podněty. Z celého srdce děkuji také za ty pozměňovací návrhy, které ještě dostanu. Ano, děkuji, děkuji Giovanni. Lhůta pro překládání pozměňovacích návrhů je 7. červen. Takže děkuji vám všem a uvidíme se znovu zítra v 9.30. Setkání s koordinátory eh, proběhne eh, v 17 hodin a v 17.30 koordinátoři plus ministr Kosova a ostatní v 9.30 zítra